odplula do Gázy a já bych vás všem chtěla říct, abyste podpořili tuto mírumilovnou manifestaci, abychom mohli ukázat eh, lidem v Gáze, že na ně mezinárodní společenství nezapomíná a že se distancujeme od hrozeb Izraele, které se projevily v poslední době a projevily se také již v posledních pěti letech a došlo k zabití eh, několika osob, je zapotřebí, abychom nalezli řešení proto, aby se změnilo směřování celého tohoto regionu a celé situace. Děkuji. Chci vás informovat, že od 15. června 2015 vznikla nová politická skupina. Je to eh, Evropa národů a svobody ENF. Má 36 eh, poslanců. Ustanovení eh, tohoto, této politické skupiny je na základě jednacího řádu a toto sdělení mi bylo předloženo kompetentní orgány Polska na